Otvírám posiedzenie. Zahajuji zasedání. Zápis ze včerejšího zasedání a přijaté texty už jsou k dispozici. Máte je k dispozici? Chci se zeptat, jestli má někdo nějakou připomínku. Nevidím nikoho, kdo by se hlásil o slovo. Zápis je proto přijat. Tempujeme do ważnego eh, punktu. Přistupujeme k důležitému bodu na pořadu jednání, kterým je doba vyhrazená pro otázky předsedovi komise. A chtěl bych srdečně přivítat mezi námi